výzvy v eh, regulace finančních služeb Evropské unie. A nyní dávám slovo panu zpravodaji Balcovi. Děkuji vám, paní předsedající. Eh, jakožto zpravodaj Mám radost, že eh, Lord Hill se eh, dnes bude účastnit naší rozpravy o regulaci finančních služeb. Eh, náš výbor se velkou většinou vyslovil proto, aby legislativa finančních trhů z posledních pěti let byla důkladně přeskoumána. To neznamená žádnou deregulaci. Znamená to, že nejprve je zapotřebí vypracovat celkový přehled o stávajících Eh, eh, předpisech pro banky, pojišťovny a další ústavy a jejich účinky. To znamená odhalit slabá místa a odstranit je. A znamená to také, že efekty eh, regulace budou transparentnější. Když v letech 2007-2008 se zhroutil finanční trh a přišla e, dluhová krize, e, nebyl trh dostatečně schopný. Nyní jsme nastoupili do krizového modu a podle mého názoru e, máme v něm úspěch. Nezůstal kámen na kameni v tomto sektoru. Celou budovu jsme vlastně rychle přestavěli, rychle postavili znova. Vytvořili jsme nové dozorční, dozorčí orgány, vytvořili jsme nové pro všechny závazné evropské standardy a dalekosáhlou bankovní unii. E, budeme ale stavět dále a přitom se musíme dívat, kde jsou díry, kde je něco nakřivo, kde se stavělo příliš rychle a příliš levno. E, proto e, požaduji jako zpravodaj, aby komise do konce letošního roku připravila důkladnou studii o dopadech na všechny finanční sektory. Tam se potom uvidí při přeskumu zejména následujících bodů. E, za prvé je to konzistentnost a přiměřenost stávajících zákonů, protože pravidla by si neměla vzájemně protiřečit nebo se vzájemně spochybňovat. Musí být srozumitelná a praktikovatelná také pro uživatele. E, za druhé přiměřenost legislativy. Chceme udržet pro spotřebitele rozmanitost trhu a chceme eh, nebo nechceme nadměrně zatěžovat malé a střední podniky. Za třetí eh, je to eh, složitost evropského a mezinárodního kontextu, protože chceme aby i nadále Evropa byla konkurenceschopná. Chceme mít silný hlas pokud jde o e, bazilejský výbor pro banky a e, pojišťovny nebo pro rozhodování výboru v Madridu. A za čtvrté, měli bychom e, využívat investorů, protože chceme, aby legislativa neprodukovala pouze informační materiál, ale aby také zacíleně aby, aby cílila na spotřebitele a investory. Chceme odstranit překážky pro přístup k produktům a a aby, aby vnitřní trh s finančními produkty byl realitou. A dále za čtvrté eh, ekonomické dopady. Požadujeme, aby finanční ekonomika Eh, mohla účinkovat nejsilněji tam, kde účinkuje pozitivně, tedy v reálné ekonomice. Proto musí zákonodárce tuto možnost vytvořit. To jsou pro mě, jakožto pro zpravodaje a pro celou frakci EPP, ty nejzákladnější body, které chceme zlepšit. Eh, požadujeme kvantitativní a kvalitativní analýzu a sice od komise samotné ve spolupráci s Evropským dozorčím e, úřadem. Regulace finančních trhů musí být cílem, e, také stabilita trhu a naplnit očekávání spotřebitele. To jsou hlavní priority, e, které jsou pro úspěch regulace finančních trhů základem a také pro finanční ekonomiku. Pokud je o unii kapitálových trhů, eh, tak ta by měla oživit eh, evropskou ekonomiku, proto ale všechny finanční sektory, i banky a pojišťovny musí být zapojeny v rámci jednoho cíle a proto, pane komisaři Hille, eh, hovoř, předpokládáme, že až se tu uvidíme o rok později na toto téma, tak už uvidíme reálné účinky. Děkuji a nyní dám slovo panu komisaři Hillovi. Děkuji za tuto možnost, že jste mě pozvali dnes večer. Chci poděkovat panu Balcovi za vynikající zprávu a za to, že tak jasně popsal, o co tady jde. Na 100% souhlasím s jeho cílem vytvořit efektivní legislativní rámec finančních služeb. Aby to skutečně tak bylo, tak lidé musí vědět, že se to bude implementovat, ale také musí vědět, že to bude úměrné a že eh, budeme reagovat na měnící měnící se podmínky. To je logika, o kterou se opírá i e, e, akční plán e, CMU, který se, který se opírá o podklady, o důkazy. To musí být vždycky konsistentní, systematické. Stručně se zaměřím na dva aspekty ve zprávě. Potřeba regulačního rámce, který bude podporovat růst a je třeba zajistit, že malé podniky také budou mít přístup k úvěrování, k financím. Je jasné, že hlavní reformy, které jsme zavedli v nedávné době, znamenají, že se finanční systém posílil a nadešla chvíle, abychom se podívali kolem a máme zde 40 různých právních předpisů, které byly přijato, přijaty a jak řekl pan Balc, je třeba, abychom prověřovali pravidla, stali skutečně ta pravidla plní cíle. A i tento týden tedy ukončíme schromažďování faktů důkazů a budeme mít lepší eh, náhled na to, jaký dopad má, má legislativa a potom provedeme asi 100 různých revizí stávajících předpisů. To plánujeme na příštích pět let. A <clears throat> tady půjde o to i efektivně monitorovat eh, legislativu do budoucna a zde vaše zpráva předkládá zajímavé návrhy. Potřebujeme legislativu, která bude úměrná, pokud skutečně chceme vytvořit prostředí, které bude podporovat investice. Eh, musí být racionalizovaná, zjednodušená a musí neplnit stejný cíl, a mm, pokud to tak má být, tak ji změníme. A já tedy e, podporuji vaši zprávu a e, e, jde o to vše, vše dobře zanalizovat a znát fakta. Potom přístup k financím pro malé střední podniky je další priorita, kterou podporuji. Pokud chceme, aby podniky byly schopny vytvářet pracovní místa zde v Evropě, tak musíme zlepš, zlepšovat jejich financování a o to se opírá budování eh, Unie kapitálových trhů, za to děkuji a jak víte, my jsme začali velice rychle a máme zde různé iniciativy, jako například eh, i směrnice o prospektu, potom máme další návrh, eh, jak i zavést eh, standardizovanou sekuritizaci a i jak uvolnit eh, úvěrové možnosti bank, eh, a aby se ty peníze dostaly do širší ekonomiky. Rada se dohodla na tomto v rekordní době a doufám, že vy budete dodržovat stejné tempo. Takže to jsou hlavní oblasti v této vaší zprávě, ale tam celá řada dalších doporučení a podle mého soudu Mm, pokud budeme spolupracovat velice úzce, tak se to ještě posílí a bude to příležitost, jak vylepšit legislativu tak, aby zde existovala správná rovnováha mezi finanční stabilitou, mezi důvěrou spotřebitelů a podporou investic a růstu v celé Evropě. Děkuji a další řečník je pan Levandovský. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, je přirozené, že právě po krizi, která začala jako krize finanční, bychom měli zavést komplexní finanční eh, regulace a nařízení, abychom zajistili bezpečnost finančních produktů, bezpečnost bankovnictví a makroekonomickou stabilitu. To samozřejmě znamená vyšší náklady a složitější regulaci. Měli bychom eh, sjednotit a diverzifikovat nebankovní finanční kanály a buďme upřímní. Samozřejmě eh, nedostaneme se až do amerických rozměrů. Zelená kniha Evropské komise o unii kapitálových trhů je samozřejmě vítaným počinem. Nesmíme však zapomínat na mezinárodní kontext, konkurenceschopnost přístup k finančním prostředkům pro malé a střední podniky, ale měli bychom především naslouchat trhu, protože odstraňování bariér je lepší než nová regulace. Děkuji a pan Stolojan. Děkuji vám, paní předsedkyně. Blahopřeji panu Balcovi a všem kolegům, kteří se podíleli na této kvalitní zprávě. Za posledních sedm let byla přijata celá řada nařízení a právních předpisů eh, ve světle krize, které se věnovaly finančním službám, snažili se zajistit finanční stabilitu, posílit ochranu spotřebitele a předejít eh, různým excesům do budoucna s tím, že by samozřejmě eh, jsme se měli vyhnout také chybám, které pak platí daňový poplatník. Ehm, důležité je také sledovat, jaké výsledky přináší tato nová legislativa. Vidíme, že je mnohde nutné provádět opravy. A této souvislosti oceňuji část zprávy, která se zaměřuje na přístup malých a středních podniků k finančním prostředkům a na překážky, které dosud existují v dlouhodobém financování. Děkuji a pan Tank. Er Děkuji, paní předsedající. Vždy existují určité problémy v evropské ekonomice, když chybí investice, když je menší růst, podniky mají těžší přístup k financím. Unie kapitálových trhů proto může být i šancí. Může stimulovat investice a inovace, může vést členské státy k tomu, aby odstraňovali překážky a dobře investovali kapitál. Komise tady má důležitou úlohu a je třeba říci, že Unie kapitálových trhů představuje velkou možnost eh, poskytovat větší objem úvěrů, protože v Americe to takto funguje. Evropa nicméně není Amerika. Musíme rozvíjet kapitálové trhy a bankéři se musí naučit lépe s těmito produkty zacházet. Banky musí být dobře regulované a musíme se podívat i na USA. Tam vidíme rozdíl mezi úsporami a investičními prostředky. Tam je to ale také všechno lépe regulováno. Děkuji kolegovi Balcovi za zprávu a gratuluji mu, protože je důležité to, co řekl, a sice, že finanční sektor musí sloužit reálné ekonomice. Je to nástroj, není to cíl je to prostředek. Cílem regulace musí být stále to, k čemu má finanční sektor sloužit a proto je velice správné také v pravidelných intervalech přehodnocovat fungování legislativy. Kapitálový trh může fungovat pouze, pokud budeme brát ohled na evropský kontext. To znamená stylovat, stimulovat inovace a sanovat banky. Takto dosáhneme nového růstu a pracovních míst. Děkuji paní Swinburne. Děkuji, paní předsedající. Chtěla bych poděkovat panu Balcovi za práci na tomto tématu a také komisi za to, že prodloužila lhůtu pro konzultaci. Za posledních pět let Evropská unie vyprodukovala velké množství legislativy o finančních službách. Proto je dobré, abychom se ohledli zpět v čase a přehodnotili situaci. Zpráva pana Balce zcela jasně říká, že to přehodnocení musí jít dál než, než ke kvalitativním výrokům krokům. Eh, mělo by mít silně kvantitativní aspekt. Pro mě klíčové oblasti jsou této zprávy eh, jsou eh, překryvy určitých témat, zejména MIFID a CRD3, kde vstoupily nové firmy na trh, aniž by patřičně upravili své kapitálové standardy této legislativě. Podobně je to s povinností clearingu. Tady opatření pro nefinanční společnosti mají zabránit finančním společnostem systém zneužívat, což ale vedlo k značným administrativním překážkám a já doufám, že komise prostřednictvím formálních konzultací a revizí eh, zavede dvouúrovňové standardy, aby, eh, aby zlepšila situaci. Děkuji, pan Ježek. Děkuji, já jsem spokojený s výsledkem této zprávy. Ta přichází v klíčový okamžik, kdy, se přechází, kdy přecházíme k, od tvorby legislativy k utěsňování děr, které byly eh, jasné a eh, míříme ke unii kapitálových trhů, která má za cíl více investic a růstu. Eh, klíčový aspekt této hodnotící zprávy je výzva pro komisi, aby podnikla kumulativní posouzení dopadu a aby v určitých intervalech přehodnocovala všechnu legislativu přijatou eh, v důsledku finanční krize. Tuto výzvu podporuji. Podle mého názoru je zásadní, aby toto posouzení dopadu zkoumalo, jak různé legislativní akty v oblasti finančních služeb spolu vzájemně interagují. Existují nějaké mezery, existují eh, nežádoucí a nezamýšlené následky, eh, jak eh, byla ovlivněna evropská konkurenceschopnost na globální scéně. Musíme plně porozumět evropské legislativě a vybudovat konkurenceschopnou a robustní unii kapitálových trhů. Je tu celá řada eh, bodů, eh, které jsem eh, prosazoval ve vyjednávání. Za prvé, abychom zajistili konkurenceschopnost Evropy na globální úrovni, potřebujeme koherentní rámec, pro eh, USIT. Dále přístup k financím pro malé a střední podniky je zásadní, abychom eh, přivedli Evropu zpět na cestu udržitelného růstu. Musíme zajistit, aby regulace nebránila tomuto procesu a aby se snížily překážky pro financování malých a středních podniků vzniklé nadměrnou regulací. Děkuji. Děkuji, pan Demazi paní předsedající, pane komisaři Hille, pane kolego Balci. Zdá se, že v Evropské unii se schyluje k deregulaci finančních trhů. Finanční lobbysté v Bruselu uh, už uh, si připíjejí šampaňským na lepší regulaci, uh, která v podstatě odstraňuje neoblíbenou regulaci, nepopulární. Chytrá regulace finančních trhů nemusí být složitá. Glass-Steagall Act z USA obsahuje 37 stran, zatímco naše slabší bankovní regulace je dlouhá tisíce stran. Problém evropských bank je, že jsou příliš velké, příliš propojené a příliš silné na to, aby selhaly a proto e, žijí z nákladů daňových poplatníků. A vůbec se to neřeší. E, prez, e, prezidentský kandidát v USA Bernie Sanders poměrně správně řekl split them up, rozdělte je. Pan Balc odvedl seriózní práci a zohlednil i naše pochybnosti, za tomu patří díky. Nicméně Evropská komise chce odpovídat na investiční slabiny a úvěrovou tíseň Unii unii kapitálových trhů a tím pádem umělou sekuritizací. E, s tím souvisí e, právě e, špatná politika škrtů a nedostatečné očištění bankovních bilancí. Přitom v USA jsme zjistili, že ta pohádka o tom, že právě střední podniky budou profitovat z unie kapitálových trhů, je nepravdivá. Evropa potřebuje veřejný investiční program, decentralizovaný bankovní systém s veřejnou kontrolou a přísnější Regulace finančních trhů. E, bývalý prezident e, americké centrální banky Volker měl pravdu, když řekl, že poslední smysluplnou finanční inovací byl bankomat. Děkuji, nyní pan Giegold. E, pane komisaři Burkhard Balci, vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva z mého pohledu e, e, pojmenovává správné priority. E, kolegyně Swinburne řekla, že tu není žádný požadavek na jednostranou deregulaci. Je tu, je tu dokonce, cílí tu na dvojitou regulaci, cílí tu na, eh, bez, na zbytečnou složitost, ale ne na jednostranou deregulaci. A neměl by být takto špatně eh, vykládán. Ta zpráva správně zdůrazňuje, že v některých oblastech jsme neučinili dost, zatímco jinde jsme postupovali nadměrně eh, a to musí hrát roli při přepracování. Pravda je také to, že finanční systém musí brát ohled na uživatele. A proto je tu otázka, nejsou finanční produkty příliš drahé ve srovnání s tím, eh, co, eh, co unese ekonomika. Nejde toho příliš mnoho do kapes eh, zprostředkovatelů a příliš málo do kapes středatelů. To jsou otázky oprávněné a žádají si revizi. Chceme ale vyhnout se nedorozumění. Podle mého názoru v té zprávě existují dvě díry. Za prvé, finanční krize nepominula. Pouze je jaksi utlumená. Pokud úrokové sazby, pokud se na ně podíváme v dlouhodobém časovém horizontu, tak eh, vidíme, že tady máme příliš mnoho kapitálových trhů. Tady souhlasím s Fabiem Demazim, to nevyřešíme tím, že ve finančním sektoru utáhneme nějaké šroubečky. Tady potřebujeme finanční politiku, která by ten přebytečný kapitál nasměrovala do udržitelných investic. A proto požaduje, a ta zpráva to taky požaduje, aby makroprudenční stránka finančního systému byla vzata v potaz. Eh, a zejména je také potřeba dávat pozor na to, aby se neobjevila nová rizika eh, prostřednictvím eh, neudržitelných investic, která by vedla k novým eh, rizikům. Také klimatická konference by se měla dostat na stůl k vám do DG FISMA, pane Lorde Hille, a my se těšíme na vaše kroky a opatření. Děkuji, pan Wolf. Paní předsedkyně, <clears throat> pane Balce, pane Hille, John McCain řekl, pokud vy dlužíte balce 100 eh, liber, tak máte problém, ale když banka dluží miliony, tak není problém. A mm, od krize banky dlužily miliardy, ale nakonec měli s tím problém daňoví poplatníci. Tato zpráva říká, regulace finančních služeb tomu zabrání do budoucna, ale také zdůrazňuje, že je třeba snížit břemeno finanční regulace, protože zvyšuje náklady, protože finanční služby potom tom jsou nekonkurenceschopné. Ale myšlenka, že Evropa sníží regulaci a to je nejpočetilejší myšlenka a proto, eh, proto eh, proto eh, musí v Spojené království vyjednávat o svém členství, anebo pan Hill musí odsouhlasit Brexit, protože pořád se říká více Evropy, to znamená více nákladů a proto tolik a tolik víc hm, firm finančních služeb z Británie a z Ameriky pochopili, že aby skutečně se vyhnuli evropské regulace, tak Spojené království musí hlasovat ne Evropě. Děkuji a nyní pan Mono. Pane komisaři, milí kolegové, já letuji, že tato zpráva o problémech finanční regulace, že ta opomíjí několik velkých témat. Za prvé eh, oddělení bank, skutečné rozdělení bank. Pořád to je na papíře od krize 2008 i jsme přijali řadu eh, předpisů sice, ale nejsme schopni oddělit rizikové aktivity od depozit. Jinými slovy jde o to eh, skoncovat se, se schématem univerzální banky, kdy v podstatě eh, jsou střadatelé vydáni na milost a nemilost té ruletě bankéřské. A i jsou to vlastně jedni, kteří vydělávají na bedrech na úkor druhých a proto EPP je pro status quo, pokud jde o privátní banky. Ale přece Evropa eh, má velké finanční problémy, protože nechrání občany, ale od 1. ledna 2016 je to dokonce naopak. I legalizuje eh, to, že je možné, aby banky kradly, eh, okrádaly občany o, o depozita, jako například poslední skandál v Itálii. A mm, i mm, to jsou tedy eh, ty prostředky, které mají vloženy do banka pojišťoven. Potom sekuritizace, to je mechanismus, který napáchal velké sociální škody. Pozor na pandořinu skřínku. Cílem je pouště, půjčovat do produktivní Eh, eh, ekonomiky a potom trhy s kapitálem. Ano, eh, financování ekonomiky prostřednictvím kapitálu, ale zde proto je nutná vnitřní poptávka v Evropě a reálná ekonomika. A zde zatím my naše podniky jsou podfinancovány a čelí nekalé soutěži z ostatního světa. A já doufám, že, pane Hile, že vaše komise skutečně že i e, že i, e, že i vyřeší tedy problematiku těch amerických bank, které mají sídlo v City of London. A další řečník je e, paní Morvaj. Jelenlévő Európai Uniós biztos úrnak szeretnék a témával kapcsolatban kérdést feltenni. Chtěla bych se věnovat komis, vám, pane komisaři. Mám pro vás otázku. E, právě toto nové nařízení z hlediska spotřebitele se zaměřuje jednak na informace, rozsáhlé informace, které bude mít spotřebitel k dispozici. Dále odpovědnosti bank jsou také důkladně rozpracovány, včetně bankovního dohledu. Musíme zajistit skutečně spolehlivý a odhodlaný bankovní odhled, dohled. V této souvislosti se chci zeptat, pane komisaři, víte o problémech, které máme v Maďarsku? To se netýká jenom nás, ale dalších členských států a to, že si lidé brali půjčky v zahraničních měnách, v cizích měnách a byli eh, k tomu přilákáni, eh, dostali se do dluhové pasti v důsledku toho. A co můžeme teď očekávat? Proč teď prve teď hovoříme o tom, že by měli spotřebitelé mít přístup k informacím o tom, kolik si tedy budou, kolik nakonec budou splácet? Proč je to novinka? Proč by to měla být novinka? co může Evropská unie dělat pro ty tisíce lidí, kteří si milně vzali půjčku v cizí měně? Dobré odpoledne. Za prvé bych chtěl poděkovat našemu kolegovi Balcovi za práci, za tento dokument, o kterém dnes tady diskutujeme. Chci zároveň poděkovat Jonathanovi Hillovi, a mm, který by nám měl pomoci s orientací v finančních politikách Evropské komise v příštích měsících. Myslím si, že na programu máme velice významné projekty bankovní unie, kterou musíme završit, ukončit a zabez, včetně zabezpečení vkladů a potom unie kapitálu. Kapitálu to také musí zlepšit, vylepšit evropský kapitálový trh eurozóny, ale i v, zemích mimo eurozónu, tak abychom mohli zmobilizovat eh, kapitál a nové projekty, investiční projekty máme eh, dva návrhy, mm, o mm, které, eh, na které bych se chtěl podívat. Za prvé třeba i, i, je třeba, aby veřejné dluhy nebyly rizikové. To je třeba zrevidovat v tomto, sm, v tomto směru a m, mm, především v eurozóně, protože to by mohlo vést k roztříštěnosti eurozóny a to by byl krok zpět z bankovní unii a s kapitálovou unii. A druhá otázka, která zatím není vyřešena, vysí ve vzduchu, je, že my jsme e, zatím neregulovali finanční sektor. Ano, to je přece našem zájmu, lépe regulovat, zabránit duplicitám a tak dále. Teď je otázka, jak tedy znovu opětovně regulovat e, tento trh, a zároveň se vyhnout přemrštěné regulaci. Děkuji a další je e, pan Lunes. Děkuji, pane komisaři. Já bych se rád soustředil na téma našich úspor. Když banka má problémy, tak naše vklady jsou chráněné do výše 100 tisíc euro do budoucna je cílem, aby tuto odpovědnost přebrali banky a vykonávali tuto ochranu. A otázka zní, budou banky potom také zacházet s našimi úsporami rozumně, zejména proto, že víme, jaké plány Evropa sleduje tuto, tedy tuto společnost, tuto odpovědnost přebírat obec, obecně a společně. To by znamenalo, že banky v Evropě by ručily za jiné evropské banky, vlámské by ručily za řecké a, a tak dále. A pak je tu otázka, jak můžeme, roz, jak můžeme zabránit tomu, aby staly se nějaké problémy. A proto eh, jsem hovořil nyní jménem frakce. Pan Miguel Viegas, prosím. Krize z roku 2007 je pravděpodobně takzvaně způsobená špatnou regulací, ale to není správná diagnoza. My vytváříme iluzi, že finanční sektor lze nějakým způsobem disciplinárně ovlivnit. A e, uvědomme si, e, musíme zajistit ochranu e, pracujících a mechanismus se sem nefungoval, neosvědčil se, jak se ukázalo v Portugalsku v poslední době. Kdy ukázalo se, že se s informacemi manipulovalo, informace eh, byly zadržovány a to se souhlasem dozoru. Některé banky prostě byly příliš velké na to, aby zkrachovaly. Nabízí se pouze jakási paliativní péče, ale celý systém zůstává nezměněný. Řešením je řešení pro celý bankovní systém a vidíme, že je vzýván tento systém. Zde eh, nyní dáme eh, bude mít slovo paní Gil, pan Borgesio, zde není. Pane komisaři, Pane zpravodaji, děkuji za tuto zprávu, která nastoluje správnou rovnováhu mezi financováním eh, reálné ekonomiky a zároveň i eh, komplexně zhodnocuje kumulativní dopad finančních služeb, regulace finančních služeb v EU identifikuje nedostatky, které existují, ale nesnaží se deregulovat. Krize i mm, v Číně nám ukazuje, jak je důležité, abychom nezapomínali na lekce, které jsme se ponaučili z finanční krize a že je třeba mít solidní regulační rámec. Je třeba mm, pokračovat v této perspektivě a samozřejmě finanční trhy nebudou zázračným řešením všelékem, který by vyřešil růst. Ale může poskytovat alternativní zdroje financování firmám v celé EU a nejenom e, e, několika v těch státech, kde ty kapitálové trhy byly již vyvinuty. Pane komisaři, problém je, zda skutečně můžeme hovořit o unii finančních služeb, tedy místo, kde kapitál by mohl obíhat volně, bez překážek, bez nějakých dalších legislativních národních překážek. Tak to zatím není. To je třeba řešit, protože jinak evropské investiční fondy zůstanou pouze kapkou v oceánu těch amerických Musí komise řešit tedy národní roztříštěnost. A kromě toho je třeba, aby i i, ma, i malé firmy mohly zmaximalizovat svůj potenciál. Proto je třeba, aby skutečně toto byla brána pro financování této skupiny, této kategorie, aby to byl nástroj, který bude i e, invest, e, řádně informovat investory o tom, že jejich investice jsou zabezpečené. Než přejdeme ke Catch the Eye, tak bych chtěl požádat o vaši součinnost, protože e, máme, máme velký sklus a mám sedm žádostí o slovo, ale budeme moci dát slovo pouze pěti, protože jinak bychom nesplnili časové požadavky. Paní Maletič, prosím, máte slovo minutu. Zahvaljujem predsjedavajući. Pozdravljam povjerenika. Pane předsedo, chci přivítat pana Hela a chci chci panu zpravodaji poblahopřát ke zprávě a vítám ohlášená opatření. Očekávám, že tato opatření, zvláště rozvoj e, sekuritizace, e, budou znamenat lepší přístup malých a středních podniků ke kapitálu. Jsem přesvědčena, že naše úsilí na evropské úrovni přispěje k vyšší konvergenci. A e, to zvláště v zemích, kde kapitálové trhy nejsou ještě dostatečně vyvinuty e, jako velké trhy v Evropě musíme připomínat, že samozřejmě svůj díl práce musí provést také členské státy, realizovat strukturální reformy, zlepšit podnikatelské prostředí a malé a střední podniky si zaslouží podporu. Nyní má slovo pan Polčák. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já jsem špatně rozuměl uh, oslovení. Uh, Ehm, já bych chtěl velmi podpořit tuto zprávu která nám byla předložena protože po zevrubném prostudování mám za to že skutečně odráží reálnou situaci ve které se evropské finanční služby nacházejí. Ehm, myslím že z toho i odráží jak moc se liší situace v evropské unii a v usa. my skutečně potřebujeme zajistit přístup k financím ehm, k investicím zajistit inovace pro náš průmysl pro naše eh, služby pro náš finanční sektor a e, samozřejmě je nezbytné aby e, tato politika kterou chceme realizovat nebyla pouze e, jenom nástrojem ale aby obsahovala i cílové efekty to znamená kam skutečně dojít v deregulaci trhu. já docela rozporuji myšlenku kterou zde řekl jeden z mých kolegů z levé strany spektra který nepodporuje deregulaci trhu a zároveň eh, si eh, stýská nad tím že není dosaženo decentralizovaného bankovního systému. já si myslím že to jde ruku v ruce. celá otázka finančních transakcí má dopady na spotřebitele zvláště v řecku. Eh, kdyby tam byly banky rekapitalizovány, eh, a e, dochází k utrpení e, řeků, protože jsou e, obrovské poplatky, které musí platit a v důsledku toho jsou přetížení. Někdy to je až 10 euro poplatek za převod tisíce eur nebo částky menší než tisíc eur. Účtují se také provize za používání kreditních karet. To tež platí pro malé podniky velké obchodní domy například eh, se těší řadě výhod oproti malým obchodníkům. A to vše ve svém důsledku znamená, že banky spožďují poskytnutí dokumentů, které mají povinně poskytovat, když si lidé například berou půjčky, nakonec nemohou splácet, vznikají špatné úvěry, protože nemají dostatek informací a dokumentů. Je to spožďovací taktika ze strany bank, to musíme zastavit. Pane komisaři, musíte s tím něco dělat bezodkladně. Cíl je dobro postavljen. Želimo uniju tržišta kapitala já si myslím, že cíl byl patřičně stanoven. Potřebujeme unii kapitálových trhů. Také dílčí cíle jsou správně nastavené. Chceme lepší přístup k půjčkám pro spotřebitele, chceme více investic, chceme lepší příležitosti pro malé a střední podniky a lepší přístup k finančním službám. Takže cíle máme patřičně nastavené. Musíme se ale učit z našich chyb, musíme si vzít po naučení z finanční krize a zejména se musíme poučit z toho, co banky dříve dělávaly občanům. mám na mysli klasické bankovní podvody. Jen si vzpomeňme na všechny eh, evropské občany, kteří si berou půjčky ve švýcarských francích. To je klasický případ podvodu. Prosím, mějme to na paměti do budoucna. Děkuji, pan Šoltes. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Finanční krize v Evropě pořád ještě eh, neskončila, je viditelná, eh, její efekty jsou pořád viditelné a eh, sice jsme mm, podle toho, jak se na to podíváme, mm, viděli jsme dobré zprávy, špatné zprávy, ale občané očekávají lepší, zlepš- větší zlepšení. To tež platí pro malé střední podniky. To, o čem tady mluvíme, to znamená změna legislativy, mm, upravující finanční trhy, to všechno je třeba udělat na základě velice pečlivé analýzy. Jinak nebude pokrok. Otázka je, proč děláme všechny tyto kroky. V našem eh, středu zájmu musí být občan a ne bankéři. Komu chceme pos, Posloužit reálnému sektoru? A nebo bankám? Ano, já připomínám poslancům, kteří požádali o slovo a v plénu a nešlo to tedy teď, takže mm, podle eh, odstavce 2 eh, článku 152 eh, to mohou předložit písemně, samozřejmě ne více než 200 slov. A nyní má slovo pan komisař. Pane předsedo, děkuji vám. Děkuji mnohokrát za celou škálu vystoupení. Pokud se zaměříme na zprávu samotnou, domnívám se, že řada připomínek poukazuje na mimořádné postavení, které v hospodářství Evropy má právě finanční sektor. Je to cesta ke splnění cíle, není to cíl sám o sobě. Potřebujeme silný finanční sektor, který je v srdci oživení Evropy a širší společnosti, poskytování financí podnikům, aby rostly a vytvářely pracovní místa a dát občanům jistotu, kterou potřebují, aby mohli například plánovat na stáří, aby se mohli zajistit proti nemoci. A Právě z tohoto důvodu po zavedení celé řady právních předpisů eh, v reakci na finanční krizi je tak důležité, jak eh, jasně uvádí zpráva pana Balce, abychom ověřili, že systém funguje podle očekávání. Nejde o spochybnění základní architektury reform, které jsme zrealizovali, ale je to spíše k ověření, zda eh, se nám daří eh, obnovovat finanční stabilitu a současně zda neohrožujeme konkurenceschopnost Evropy a snahu vytvářet pracovní místa. Jak tomu obvykle ve finančním řízení bývá, je to otázka rovnováhy. Musíme uvažovat o tom, zda jsme schopni konkurovat globálně a zda můžeme utvářet důvěru spotřebitelů v trhy. První fáze, kdy žádáme doklady, ta byla inspirována uvažováním této zprávy. Ta první fáze bude končit za 14 dní ehm, přistupujeme k tomu v naději, že nám tato fáze poskytne podrobné informace, které nám pomohou zjistit, jak právní předpisy fungují, jak jsou propojeny zda se třeba nepřekrývají, či zda neexistují mezery, které je potřeba zaplnit. Dostaneme, aspoň doufám, tyto informace, na jejich základě pak vytvoříme odpovědi a doporučení a velice se těším na to, že s vámi o nich budu moci hovořit, že budu spolupracovat úzce s parlamentem tak, abychom překonali národní bariéry a překážky, které se opětovně tvoří a že vytvoříme skutečný jednotný kapitálový trh Evropě. Nyní má slovo paní, ne, pan, pan zpravodaj, omlouvám se, pan Balc. Micro, please. Okay. I have a micro here. It's okay. It's working. Já bych chtěl poděkovat všem kolegům za jejich dnešní příspěvky. Podle mého názoru bylo velice prospěšné vědět, co je pro koho z nás důležitého. Po pěti letech intenzivní legislativní práce a po přebudování finančního dozoru a z, finan... Eh, z unii kapitálových trhů na dohled je podle mého názoru na čase eh, podívat se na dosavadní dopady a eh, proskoumat, kde je prostor ke zlepšení. Proto vítám to, že komise Eh, už podnikla eh, první kroky správným směrem a eh, probíhající konzultace s účastníky na finančním trhu vnímám také pozitivně. Je ale zapotřebí jasně říci, že konzultace by měly zohledňovat pozice v parlamentu vyjadřené v této zprávě. Podle mého názoru revize směrnice o vlastním kapitálu by skýtala velký potenciál pro zjednodušení a zvýšení přiměřenosti zvláště pro malé a středně velké úvěrové instituce to eh, také vítáme. jako výbor Ekon eh, požadujeme, aby pravidelně eh, nejméně jednou za rok byla provedena zkouška proporcionality a zároveň bych chtěl ještě zdůraznit, pane komisaři, že u té studie o dopadech nám nejde o jednotlivosti, ale spíše o celkový obraz. Eh, ta skládanka dosavadní legislativy musí být konečně složena aby eh, požadavky byly méně složité a aby se dalo lépe dosáhnout cílů. A k tomu potřebujeme eh, lepší nastavení předpisů v oblasti regulace financí. A tady eh, zejména připomínáme Evropské komisi její povinnosti jako iniciátora legislativy a také povinnosti Evropské centrální banky a Evropského finančního dozoru spolupracovat na lepší legislativě v sektoru. Technické požadavky musí být proporcionální a e, praktikovatelné. A kvalita a e, kvalita musí mít vždy přednost a k tomu teď, tady teď spolehám především na vás, pane komisaři Hille. Děkuji. Děkuji, tím končíme rozpravu. Hlasovat budeme zítra. Nyní přejdeme k dalšímu bodu našeho programu, což je zpráva.